Tak teď už by to mělo fungovat. Už by mělo tlumočení fungovat. Je všechno v pořádku, ptá se tam předseda. Všechno v pořádku, všechno funguje, takže ještě jednou. Ještě jednou, dámy a pánové, vítám vás mezi námi. A já jsem v podstatě hovořil jenom o to, že včera došlo k výpadku elektřiny a v podstatě ta práce, kterou jsme měli mít, musela být odložena. To znamená, že se sekretariátem se podíváme na to, jakým způsobem bychom to mohli všechno dohnat. Možná bude muset i v rámci plenárního týdne ve Štrásburku některé práce ještě dokončit. Uvidíte, všechno s koordinátory projednáme, tak abychom mohli dohnat tu práci, kterou jsme nemohli udělat včera. A nyní dovolte, abychom využili té hodinky, které máme, která nás čeká. To je čas, který máme k dispozici s, minister, ministrem spravedlnosti Spojených států amerických, kterého si námi velice srdečně vítáme ve výboru Libé I u nás v Evropském parlamentu je to pro nás opravdu nesmírná čest, že je mezi námi minister spravedlnosti Spojených států amerických. Pana Erika Holdra. Vítáme vás mezi námi. Je zde i velvyslanec Kenar Spojených států, velvyslanec Spojených států a rovněž vítáme členy jeho kabinetu. Velice srdečně těšíme se na vystoupení ministra spravedlnosti Spojených států amerických na popsání situace mezi, která se dotýká dialogu a spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii v oblasti soudnictví. Toto je pro nás nesmírně důležitá, opravdu v rámci této legisla- tohoto legislativního období, především pro nás, pro výbor LIBE v Evropském parlamentu, toto je opravdu veliká priorita. My, náš výbor je zapojen do celé řady velice důležitých eh, oblastí mm, jednání, které probíhají u dat PN. GDPR, dále je to obecná dohoda, která obecná dohoda, která se dotýká ochrany dat a zároveň je to pro nás i příležitost, příležitost podívat se uceleně na situaci v oblasti dohod, které vyjednáváme už celá léta a které, je to i dohoda, kterou jsme na straně EU přijali v roce 2003, ratifikovali v roce 2009 a která je od roku 2010 v platnosti. Je to dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unii o společné um, justiční spolupráci a extradici. Toto je o vydávání. To znamená, že budeme mít příležitost eh, projednat rozvoj v této velice důležité oblasti, která se dotýká dané dohody, jsou to informace bankovních dát, transfery, převody i vzájemná právní pomoc mezi oběma subjekty, dále je to vydávání. A já bych navrhoval následující postup, tak abychom využili opravdu tu hodinku, kterou máme, vyslechli bychom si vystoupení pana Erika Holdera, ministra spravedlnosti, řekněme nějakých 10-15 minutek, a poté otevřeme první kolo otázek pro koordinátory. Každý bude mít dvě minutky, to bude první kolo. První kolo, kde bude mít možnost teda vyslechnout si i odpovědi pana ministra a poté budeme mít druhé kolo. Každý člověk, který se přihlásí, bude mít pouze minutu každý, kdo bude mít chuť se na něco zeptat k tomu tématu, o kterém budeme hovořit. Čili ti z vás, kteří už ví, že by chtěli vystoupit, prosím, abyste nám dali vědět. Zapíšeme si vaše jména. První kolo bude pro koordinátory, to jsou dvě minuty. A poté už pouze jedna minuta na každého přihlášeného člena. To je jediná možnost, jak využít pouze tu hodinu, která máme k dispozici, samozřejmě nabitý program pana ministra spravedlnosti. A nyní mu dávám slovo. Děkuji. Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedo. Opravdu je pro mě velikou ctí vystoupit v tomto váženém výboru a hovořit o těchto důležitých záležitostech a samozřejmě odpovědnostech, které sdílíme. Za deset let mé práce v mé funkci už jsem měla možnost spolupracovat velice úzce s mnohými z vás, i s vedoucími představiteli na půdě Rady a Evropské komise, samozřejmě i s ministry pro spravedlnost eh, celé Evropské unie Eh, naše vztahy v této oblasti vymání práva s Evropskou unii a s členskými státy Evropské unie, toto je jedna z mých hlavních priorit mé práce. Od samotného počátku jsem byl spolupředsedajícím um, našich ministerských jednání jednou za šest měsíců mezi Spojenými státy a EU a těším se na toto setkání i u nás v listopadu, které proběhne ve Washingtonu DC pod eh, Eh, teda v rámci polského předsednictví. Opravdu to je pro mě veliká čest, že se mohu zapojit do tohoto mm, nadstandardního vztahu, které máme mezi našimi subjekty a které tolik let pomáhá chránit naši kolektivní bezpečnost, naši prosperitu a samozřejmě i naše občanské svobody. Podobně jako vy všichni, i já chci budovat na této historii dobrých vztahů. Toto je můj závazek a vlastně i díky tomuto závazku angažovanosti se mezi vás dneska jsem mezi z vás dneska přišel v jménem prezidenta Obamy, našeho lidu. Bych vám rád poděkoval za to pozvání a za pozvánku do tohoto úžasného města. Jsem přesvědčen o tom, že to bude podobně jako ostatní setkání z naší minulosti, dalším prostě prvkem naší spolupráce na mezinárodní úrovni. My jsme opravdu spolupracovali společně, a to chci zdůraznit, na společných věcech, dobré vůli, vzájemné úctě, Eh, sdíleli jsme ehm, všechny naše aktivity a tím v podstatě náš svět se stává bezpečnějším. Identifikovali jsme a rozkládali jsme různé mezinárodní organizované skupiny, globální, eh, globální um, gengy, bojujeme proti kyberkriminalitě, proti porušování duševního vlastnictví, proti korupci na vládní úrovni, proti zneužívání dětí. Um, a samozřejmě, že posilujeme naše úsilí v této oblasti a zároveň tím posilujeme naše a potvrzujeme právní stát a občanské svobody. Mm, dále to byly všechny záležitosti, které se týkají ochrany soukromí. A já si myslím, že v posledních letech jsme opravdu dosáhli velikých důsledků v boji proti kriminalitě, v boji proti terorismu a zároveň jsme schopni lepším způsobem chránit soukromí našich občanů. Máme zde tři dohody v této oblasti, které jsou velice důležité. Jednak je to Europol, dohoda mezi eh, Spojenými státy a Europolem, dále Eurojust eh, a dále je to společná asistence v oblasti vydávání eh, zločinců. Mm, už jsme například ve 43 případech došlo k tomuto vydávání a je zde mnoho dalších společných aktivit. Eh, vedlo to k posílení eh, výměny informací v oblasti boje proti terorismu, dále je to šetření v různých oblastech, nespočetné množství různých příležitostí, které nám umožnily chránit naše občany, vaše občany a chránit jejich soukromí. Já si myslím, že toto je opravdu příkladem úžasné spolupráce mezi našimi národy. Samozřejmě, že jsem si vědom toho, že, um, že musíme samozřejmě reagovat na realitu a ne na hypotetické nebo nějaké, ne, ne, nějaké nereálné příklad. Dovolte příklad z nedávné minulosti. Tím, že jsme využili naše spolupr- naší spolupráce v rámci dohod Eurojastu, Europolu, ehm, že si pomáháme na úrovni prokurátoru, byli jsme schopni rozložit mezinárodní, mezinárodní eh, skupinu um, pedofilů. A zároveň jsme vytvořili opravdu velice komplexní způsob způsob ehm, eh, pronásledování asi 20 eh, kriminálníků v různých zemích a byli jsme schopni, byli jsme schopni zachránit 50 dětí právě eh, od těchto hm, nejhroznějších činů a to opravdu na celém světě. Toto je pouze jeden příklad naší společné spolupráce v oblasti ochrany našich občanů. Samozřejmě, že nejdůležitější a nejnaléhavější v této oblasti je pokročit v globálním boji proti terorismu. Minulý týden jsme si připomněli tuto potřebu, kdy jsme si připomněli desáté výročí těch nejhorších teroristických útoků, které byly v historii provedeny eh, ráno 11. září 2001, eh, kde došlo k k útoku na Spojené státy americké a kde došlo opravdu k tisícům eh, eh, zmařených životů, tisíců lidí na celém světě. Dále to byly občané mm, Litvy, Spojených států, Portugalska, Polska, Francie, Itálie, Španělska, Švédska, eh, Velké Británie i Belgie. Před těmito útoky nebo po těchto, po těchto útocích se naše národy spojily, protože jsme společně smutnili a samozřejmě se společně dohodli, že musíme spolupracovat, že musíme být spojenci na tomto poli, že musíme reagovat na tyto bezprecedentní výzvy, které eh, brání naší společné bezpečnosti, musíme chránit naše společné hodnoty. Okamžitou reakci na 11. září se EU i USA dohodly na společné spolupráci v oblasti právních záležitostí i vydávání um, um, pachatelů, tak abychom posílili naši společnou bezpečnost a ochránili občanské svobody našich občanů. A zároveň abychom prokázali eh, naše odhodlání bojovat proti terorismu. V nedávných letech jsme si uvědomili v Londýně, v, poté v Madridě, v Kampale, i v Mumbai a tragicky bohužel i v Abuči nedávno to, že hrozby a rizika, kterým čelíme, jsou skutečně neustále reálná. To znamená, že vyžadují naši pozornost, neustálou pozornost a a samozřejmě zlepšenou spolupráci, ale zároveň to představuje příležitost, příležitost eh, spolupracovat, prohloubit naši spolupráci v boji proti kriminalitě a terorismu a zároveň v ochraně občanských svobod a zároveň soukromí našich občanů. Myslím si, že to můžeme dosáhnout. Můžeme toho dosáhnout tím, že eh, rozšíříme eh, spolupráci v oblasti Europolu, Euro, Eurojustu i společných dohod v celé řadě oblasti ve vymáhání práva ve Spojených státech i v Evropské unii. Rád bych zdůraznil, že zde dochází ke sdílení různých informací. Dále jsou to, mm, je to posílená ochrana dat na domácí úrovni u nás ve Spojených státech a já skutečně neznám ani jeden případ porušení těchto záruk. Nyní před námi ovšem je i příležitost konsolidovat Eh, tyto oblasti v rámci eh, dohody, která bude chránit data a soukromí eh, našich občanů ještě rozsáhlejším způsobem. Ano, je to ambiciozní, možná i komplikované cvičení z jedné strany. Ano, máte pravdu, protože v podstatě to zachází nad určité konkrétní programy v boji proti terorismu, například pokud jde o dohodu v oblasti dat cestujících nebo různé dohody v oblasti kontroly financování terorismu teroristů. Ovšem, my samozřejmě eh, doufáme, že budeme vycházet na základě těchto ustanovení, které jsme vyjednali i v rámci jiných dohod, které nám pomůžou a které v podstatě jsou realizovatelné a podle mého názoru i efektivní v mm, ochraně eh, právních systémů a i dat eh, našich občanů. Já samozřejmě nemohu hovořit o tom, jak to probíhá v současné době, protože to jsou mm, mm, dů, velice důvěrné informace, ale mohu říci, že jednání, která začaly od března letošního roku, jsme se devětkrát sešli v rámci videokonferenci, strávili jsme opravdu celé desítky hodin v této oblasti a dosáhli mm, pokroku v různých oblastech, které potřebujeme vyřešit. Samozřejmě, že je zde mnoho ještě otázek, snažíme se dosáhnout určitého konsenzu v této oblasti a dovolte, abych reagovala na některé klíčové záležitosti, na které musíme zaměřit naši pozornost. Za prvé, musíme si říci, že jsou zde e, rozdíly v jednotlivých právních systémech, ale musíme si uvědomit, že ta základní právní e, uspořádání se velice liší, zejména mezi USA a mezi Evropskou unii. Je, bylo by docela praktické, abychom si mohli uvědomit jednotlivosti těchto právních systémů ale musíme si uvědomit, že oba tyto systémy chrání občanské svobody, včetně práva na soukromí. E, tyto systémy jsou efektivní, ale každý pracuje trošku jinak. Potřebujeme proto tedy toto vzájemné uznávání, o kterém jsme hovořili již v těch předcházejících dohodách a musíme to znovu ještě potvrdit. E, chceme zde také zvláštní systém, kdy budeme v podstatě postupně porovnávat všechny předpisy a je důležité, abychom eh, umožnili to, že všechny postupy, které nyní již existují, budou efektivní. Obecně řečeno to znamená, že je důležité eh, si říci, že prostě ty jednotlivé právní systémy vychází z odlišných historií těchto zemí, ale zároveň chceme všichni chránit stejné hodnoty. Už jsme to viděli i v debatách. Vidíme, že ta debata mezi Evropskou unii a USA je spíše akademická. Je to o tom, jaké jsou zde rozdíly mezi právními systémy, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými jurisdikcemi. Nicméně vnitru všech těchto diskusí je to, že Evropská unie a USA dokážou si navzájem vyměňovat informace a zároveň chrání údaje již po celé desítky let. Chtěli bychom zdůraznit oblast této spolupráce. A chceme říci, že právě v těch režimech ochrany osobních údajů je mnoho podobných rysů. Netýká se to pouze výměny informací, ale i toho, jak třeba zajistíme otevřenost a transparentnost našich operací. Například v USA je zákon o svobodě informací, eh, který umožňuje vlastně všem občanům získat informace, které o nich má americká vláda. Zároveň však americká vláda může odmítnout přístup některého eh, člověka k informacím, pokud by eh, se to týkalo například určitého vyšetřování a tak dále. Nicméně víme, že transparentnost musí být eh, základní, ale zároveň nechceme obětovat soukromí a právo na soukromí a zároveň ten zákon o e, svobodnému přístupu k informací je velice důležitý. Dále, co se týče informací, které se týká zločinu, tak e, pachatele těch nejstrašnějších zločinů jsou stále pronásledováni a jsou poháněni k odpovědnosti jak v USA, tak v EU a právě při tomto pronásledování a stíhání se také vyměňujeme informace. Je dál je důležité přitom stále však chránit soukromí našich občanů. Proto zde máme velice přísné zákony na ochranu eh, osobních údajů a soukromí, které již existují v USA, jak v EU. Myslím si, že naše závazky chránit eh, osobní údaje a soukromí musí být ještě pevnější. Musí se objevit ve všech eh, nových právních předpisech. Je důležité uvědomit si, kým jsme a jaké společné hodnoty chráníme. Dále bych chtěl ještě zdůraznit, jak důležité jsou tyto hodnoty také pro amerického prezidenta Baracka Obamu, pro americkou vládu a i pro mne osobně. Jsem velice rád, že jste mě dnes přizvali, je to pro mě velká čest. Eh, úřad eh, amerického eh, ministra spravedlnosti již vždy v minulosti tedy bojoval za občanské svobody a bojuje za občanské svobody pro všechny. Evropská unie také hodně staví na Eh, svobodě eh, ochraně soukromí. Evropská eh, USA je velice, jsou velice rádi, že jste v tomto mohou vám stát po boku. Je také důležité zdůrazňovat, že musíme chránit občany před jakýmsi zneužíváním ze strany vlády. Je zde důležité, aby zde, byly velice, aby zde byl velice dobrý systém různých kontrol a aby zde nedocházelo také k například k různým neodůvodněným prohlídkám nebo neodůvodněným zasahováním do ochrany eh, soukromí občanů. Po více než dvě století američané hájí svá práva. A je to i určitý duch, v němž američané si váží eh, soukromí a chrání ho. Chtěl bych, abyste si to uvědomovali během následujících vyjednávání a diskusí. Američané dobře chápou vaše obavy i váš závazek chránit eh, soukromí a my to cítíme úplně stejně. Chceme ještě říci, že eh, v, Evropské, v USA zatím nemáme zvláštního komisaře pro ochranu osobních údajů, nicméně máme zde určité jiné orgány, které eh, činí podobné aktivity. Máme zde například určitý orgán, který má odkrývat určité zneužívání informací a může to vést třeba i k trestnímu stíhání. Ehm, například v roce 2009 a 2010 jsme stíhali eh, mnoho pachatelů, asi 18 pachatelů, kteří stíhali, kteří eh, byli to například trestné činy jako ne, neoprávněný přístup k informacím. Také zde máme zvláštní vládní agentury, které se starají o to, aby byly dodržována a vymáhána práva na ochranu osobních údajů. A také, aby se to vždy bralo v úvahu při tvorbě nových eh, legislativních předpisů, aby zde byla velice dobrá ochrana eh, při sběru, informační, při sběru informací. Americký kongres je také odpovědný za dohled nad těmito vládními agenturami a jsou zde ještě eh, také častá šetření, která eh, v podstatě jsou ehm, důsledkem těchto, ehm, těchto povinností. Dále, co se týče Ehm, pravidel pro ochranu soukromí v USA, tak eh, v USA jsou často tato pravidla přísnější. Například je zde zakázáno třeba ehm, odposlouchávání telefonních hovorů. V USA jsou velice přísná pravidla, možná nejpřísnější v celém světě. Také je zde, jsou zde velice silná pravidla, která se týkají i dalších osobních informací, například co se týká různých zdravotních záznamů, finančních informací, informací o daních nebo záznamů DNA a tak dále. E, tento zákon v podstatě chrání komplexně všechny občany. Pokud toto všechno si uvědomíte, tak vás asi již stěží překvapí, že odborníci z USA i EU e, vytvořili určitou pracovní skupinu, kdy tedy po několik let e, tuto e, situaci zkoumali a řekli, že v podstatě USA i EU mají velice podobné systémy ochrany soukromí a osobních údajů. Myslím si, že na základě toho zde máme tedy ty velice důležité informace, ty důležité dohody v rámci Europol, Eurojust, Eurojustu a o, m, mm, také dohoda o vzájemné právní pomoci. Ty, tato vyjednávání ještě nadále pokračují a doufám a jsem optimistický v tom, že naše spolupráce zůstane velice silnou a že také si navzájem budeme uznávat naše vzájemné systémy a je pravda, že i když ty systémy jsou odlišné v některých rysech, tak eh, jsou efektivní. Budeme také vycházet ze stávajících eh, systémů a dohod, abychom vytvořili určitou zastřešující dohodu, která bude komplexním rámcem i pro spolupráci v budoucnu. Ať už nás čekají jakékoliv výzvy a jakékoliv těžkosti a těžké otázky, budeme na sebe navzájem spoléhat a chci říci, že je důležité, abychom byli partnery. Eh, chci vám nabídnout naše hodnoty, a chceme společně chránit bezpečnost i osobní údaj našich občanů. Myslíme si, že to je jednou z základních kroků k tomu, abychom vytvořili bezpečný svět. Také bych chtěl ještě jednou říci, že je důležité, abychom nečinili pouze to, co je nezbytné, ale to, co je správné. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mi věnovali pozornost a nyní se již těším, že si vyslechnu vaše názory nebo vaše dotazy, které budete mít. Velice děkuji za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme vám, pane ministře Holdere, za tyto informace. Vy jste se zmínil o našich společných hodnotách, také o našich závazcích a také o právech našich občanů, především na ochranu soukromí. Toto je velký závazek Evropského parlamentu a především našeho výboru pro občanské svobody, který se těmito záležitostmi zabývá takže my se především budeme také zabývat implementací příslušných dohod. Vy si zajisté uvědomujete, že byla skupina Task Force, která vznikla v roce 2009, tak aby sledovala implementaci dohod o vzájemné právní dohodě a vydávání a nyní se pracuje ve formě společných eh, vyšetřovacích týmů. A je tady ještě celá řada dalších aspektů, o kterých se bude diskutovat. A Nyní bych chtěl řečníkům, kteří chtějí položit otázky, že mají nejdříve slovo koordinátoři na dvě minuty a to posléze budou následovat individuální řečníci, kteří budou mít k dispozici jednu minutu. Já opravdu vás žádám naléhavě, abyste e, dodržovali čas, protože nemáme příliš dlouho času. A nejdříve pan Weber za EPP. Vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, nejdříve vteřinku, já tady půjčím svá sluchátka panu ministrovi. To je transatlantická spolupráce, ano. Srdečně vás vítám mezi námi. Je to pro nás velká radost, že vás můžeme uvítat v našem výboru. A také chci nejdříve vyjádřit, že po celé Evropě jsme také vzpomenuli na katastrofu před deseti lety 11. Eh, září. My si všichni uvědomujeme, že to byl atentát na naše hodnoty a také na náš životní styl. A my za EPP chceme také vyjádřit naše díky za desetileté partnerství, protože my jsme bojovali po, po boku proti terorismu se Spojenými státy. Máme celou řadu témat na stole, která nás zajímavý předev, zajímavá. Především se to týká PNR. My zde chceme dosáhnout výsledku, chceme také právní jistotu pro naše občany v transatlantickém eh, styku vy také musíte chápat a já vás o to žádám, že my formou Lisabonské smlouvy jsme v Evropě založili nové hodnoty a naše právní experti nám říkají, že naše E, výsledky z doby před létem jsou nyní odlišné od současné doby a v současné době tyto výsledky nemůžeme akceptovat. A toto budou nyní také řešit naši ministři vnitra a já vás také žádám, aby naše hodnoty definované v Lisabonské smlouvě byly respektovány a my je respektovat musíme. A potom tady za druhé je tady rámcová hodnot, dohoda o ochraně dat je jasné, že v následujících desetiletích budeme zažívat stále větší výměnu dat v boji proti kriminalitě, protože my tady v oblasti kriminality máme co dočinění a bojujeme proti globálním kriminálním strukturám. A proto by bylo dobré, abychom schválili standardní, standardy na globální úrovni v boji proti trestné činnosti a kriminalitě. A když budeme postupovat společně, pak také máme velkou šanci uspět. A naposled se chci zeptat na kyberbezpečnost. A chtěl bych se zeptat, jak tady vidíte stav bezpečnosti, protože toto jsou pro nás nové výzvy, nové problémy. Jak vy si představujete budoucnost? Dovedete si představit, že tady Evropa bude s USA více spolupracovat a jaké stěžení body tady vidíte. A paní Romero Lobe za eh, sociální demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. I moje frakce je solidární s americkým lidem a chce vyjádřit tedy svou solidaritu po událostech 9. září. My bychom chtěli upozornit na to, že v dohodě o vzájemném oznávání je celá řada aspektů pro vzájemnou společnou spolupráci, ale je také správné podotknout, že zde existují různé ústupky, například v oblasti uh, ochrany soukromí. Také zde máme různé přístupy vycházející z minulosti. Vy jste, pane ministře, hovořil o tom, že tady žádná data nechybí, tak my jako poslanci to vidíme jinak. Soukromí to je sféra, která nesmí být dotčena. Já jsem byla ve Spojených státech a pro Američany je soukromí podmíněné právo, což je také tak formulováno v judikatuře. V situaci, ve které se nalézá Evropa a také USA, zde byly odstraněny určité záruky. Boji proti terorismu musí také respektovat právní stát a právě proto zde máme před sebou ještě určité překážky a také cestu, kterou musíme zvládnout společně. Je to samozřejmě obtížná věc, jestliže se jedná o obchod s ženami nebo také o atentáty a další věci, tak tady není společná definice. Každý trestní zákonník toto definuje jinak a Evropa má ještě různé trestní zákonníky v každé členské zemi. Nemáme společné evropské trestní právo a přesto se musíme snažit stanovit minimální standardy pro ochranu občanů a také údajů o občanech. A u těchto minimálních standardů eh, bychom se, na těchto minimálních standardech bychom se měli dohodnout s Američany, jinak si budeme nadále stále velice vzdáleni protože tady existují velké rozdíly v postupu, jak americký lid bojuje proti terorismu. Ukládání dat eh, po určitou dobu let, masivní eh, zjišťování dat, potom také zpracovávání profilů a tak dále. To, to jsou témata, o kterých musíme hovořit, protože eh, tady se asi nedohodneme a proto musíme vypracovat uh, obecnou dohodu a nyní paní Weber za ALDE. Uh, Děkuji, vítám vás, pane ministře, v našem výboru. Já jsem velice ráda, že jste mezi námi a chci vás ujistit o tom, že také jsme stejně rozhodní jako vy v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. A právě proto jsem velice ráda, že americké orgány spolupracují s Europolem a s Eurojustem, neboť tyto dvě organizace by měly být stále aktivnější. My máme však stále různé názory na to, co znamená ochrana dat či ochrana soukromí. Zde prosím, nezdílím vaše názory, že se musíme zaměřit pouze na skutečnost a že se nesmíme zabývat hypotetickými případy, protože celá agenda eh, je zaměřena na to, že bychom měli se také vyhnout chybám v oblasti interpretace ustanovení a předpisů. My jsme nyní velice opatrní, protože nám Dohoda o TFTP se příliš nelíbí. My nechceme, aby se předávaly celé objemy balíky dat, ale individuální data, což se neodehrává, což se neděje. A nyní také probíhají jednání o PNR a také bilaterální dohody nejsou tak dobrou pokrokovou záležitostí. A vy samozřejmě musíte dělat to, co považujete za nejlepší pro Američany, zatímco my také musíme se zaměřit na dění v Evropě a musíme eh, jednat s Evropskou komisí, která je protěžkem a vaším partnerem ve vyjednávacím procesu. Já bych byla velmi ráda, kdybyste nám řekl, zdali je možné na základě zákonu Patriot Act, zdali mají americké orgány přístup k datům, údajům o evropských společnostech, které mají mateřské společnosti v USA. A za druhé, nám se nelíbí úplně vágní znění e, toho, co je vysoké mezinárodní riziko. Jaké existují mezinárodní záruky? výjimky, jestliže se určité ustanovení eh, interpretují nesprávně. Pan Albrecht, děkuji vám, že jste mezi námi. Já jsem tady, pane ministře. Jsem velice rád, že jste přijel mezi nás a jsme také rádi, že můžeme pokračovat v naší diskusi s našimi protěžky v USA. Já bych rád měl mezi námi více členů kongresu, tak aby s námi hovořili, protože se domnívám, že se nalezáme v historickém okamžiku. Eh, v mi, již minulé desetiletí bylo určitým historickým okamžikem. Měli jsme společné zkušenosti v oblasti terorismu a organizované trestné činnosti. Uh, a my zde sdílíme vaše názory. A v této době jsme také velice silně vzájemně spolupracovali. A vy jste také zmínil hodně dohod, které byly uzavřeny v této době. Máme mnoho společných cílů, které se snažíme společně plnit, i když jsou mezi námi rozdíly při vyjednávání například e, o ochraně soukromí. Myslím si, že také nyní je historická situace, protože můžeme vytvořit společná pravidla pro naši spolupráci a pro naše občany je to velice důležitá věc. Já si totiž také myslím, že minulost Evropě ukázala, že je nutné mít záruky v oblasti základních práv a také, kdy jde o to pro a kontra na straně občanů a státu v současné době, díváme-li se globálně na celkovou situaci, tak si myslím, že máme před sebou společné výzvy, protože naše hodnoty nezdílí všichni, nezdílí je všechny státy na tomto světě. A já se domnívám, že naše společné hodnoty by měly být posíleny a měli bychom vytvořit například nové společné nástroje jako společnou dohodu pro ochranu dat. Já jsem zpravodaj této zprávy a proto vás žádám, abychom opravdu zpracovali tuto dohodu, což bude základní kámen pro transatlantický legislativní rámec. My musíme vytvořit tento transatlantický globální globální rámec. Děkuji vám. Čili a nyní první odpovědi, reakce ze strany pana ministra a poté samozřejmě se budeme snažit, abychom ještě měli trochu času, aspoň jednu minutu teda na ostatní řečníky. Prosím, máte slovo, pane ministře. Ano, já jsem si samozřejmě všechno zapisoval, mý kolegové i pan velvyslanec si všechno zapisovali, čili asi se ke mně i připojí v odpovědi. Rád bych poděkoval za slova podpory ohledně útoku z 11. září. Pokud jsem to pochopil správně, aspoň teda z některých vašich otázek, tak je vidět, že to pojímání soukromí je trochu jiné ve Spojených státech, nebo teda váš pocit, že je to jiné ve Spojených státech a u vás. Já si myslím ale, že je to konzistentní ten pohled na soukromí. Musíme pochopit to, že ti, kteří jsou proti nám, ať už jsou to kriminálníci nebo teroristé, tak v podstatě nerespektují ani naše hranice a my prostě nemůžeme umožnit to, aby jsme zde měli nějaké rozdíly, pouze pokud jde o nějaké technické rozdíly v rámci definice, aby nám to jaksi bránilo sdíle společné hodnoty. To, to, to už jsem se zmínil ve svém úvodním slovu, aby nás pouze ty technické záležitosti jaksi dělili My samozřejmě si ohromným způsobem celý, ceníme soukromí ve Spojených státech, možná ho chráníme jiným způsobem, ovšem asi bychom se neměli dívat pouze na ty mechanismy, které máme k dispozici, ale jaká je realita, jaké jsou výsledky využívání těchto mechanismů, těchto nástrojů. A v tomto pohledu si myslím, že Spojené státy i Evropská unie jsou si mnohem blíže, než, než jak to může někdy vypadat. Pokud jde o ta data PNR, my jsme udělali veliké ústupky z naší strany um, v rámci jednání. Ten text je mnohem jasnější než text z roku 2007, to znamená ten text opravdu, i v, tí, všechno se to odrazilo i v našich diskuzích a v tomto úsilí pokračujeme. Já bych rád zdůraznil to, že samozřejmě chceme dosáhnout dohody v této oblasti. My si nemyslíme, že my máme mm, kouzelný proutek a odpovědi na všechno, to ne. My samozřejmě přicházíme s, otevřenými, mm, s otevřeným přístupem a chceme spolupracovat s našimi partnery. My víme, že existují rozdíly v názorech, že existují například i v EU možná někdy lepší postoje nebo argumenty v určitým věcem. To prostě musíme spolupracovat, aby jsme to všechno zlepšili a my doufáme, že projdeme tímto negociačním procesem na základě otevřené atmosféry, která mm, z nás udělala tyto silné historické, historicky silné partnery a že vytvoříme systém, který, ze kterého budeme těžit všichni, že to bude nástroj, který nám bude pomáhat a že asi ani jedna strana prostě nedosáhne stoprocentně to, co si přeje v tom absolutním měřítku, ale na konci tohoto procesu budeme prostě chránit maximální způsoby naše občany proti těm, kteří ne, nerespektují um, naše eh, hranice a mm, kteří prostě by chtěli způsobit nějaký útok na naše občany. Děkujeme, pane eh, ministře, děkujeme za to, že jste takový velice stručný a jasný. A nyní druhé kola. Opravdu bych poprosil všechny pouze o jednu minut, jednominutový projev bez výjimek. Pan Fos za EPP, prosím, máte slovo. Ano, potřebujete zase sluchátka, pane ministře také i já vám srdečně děkuji za to, že jste přišel mezi nás. To je věc, kterou máme rádi. Máme rádi takovéto společné výměny a diskuse. Mnohé otázky, které jsem po, chtěl položit, byly již položeny, proto se chci zaměřit na dvě konkrétní věci. Z, pan Velvyslanec Kennert a jeho tým tady vykonává také velice dobrou práci. Chci se zeptat na dohodu PNR. Tady si myslím, že bychom se dostali dál, kdybychom se také zaměřili na oblast výkonu, i když to může být složité v detailu, protože tady je rozdělená také, jsou rozdělené kompetence jinak v USA, ale právníci mohou být někdy velice vynalézaví, aby určité věci postrčili. A za druhé, také děkuji Spojeným státům za upozornění, které vedly k zatčení v Berlíně v poslední době. To bylo také velice dobré. A potom jsou tady také ustanovení týkající se ochrany dat a internetu. My bychom měli šanci stanovit společné standardy a o tom bychom měli dále více přemýšlet a v této oblasti spolupracovat. A nyní pan Kreisler za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Pan ministr v roce 2006 a 2007 jsme měli zvláštní výbor, který se zabýval také mimořádnými únosy USA. A nás by také zajímalo, jak se zde zachází s údaji. Tenkrát to byly únosy a došlo také k záměně. Z Německa byl unesen Morat Konac, byl to El Masry, dále to byl také případ Ahre Mara z Kanady. Jak můžete zabezpečit, že když sbíráte údaje PNR, takže se nestane to, co se dělo v minulosti. Dávají se tato data dál, dostávají eh, tyto údaje eh, tajné služby v Pakistanu nebo Mossad. Já mám obavy, co se s těmito daty děje. A za druhé, my na jedné straně bojujeme proti mezinárodnímu terorismu a organizovanému zločinu, ale na druhé straně také musíme chránit o soukromí zdraví jednotlivých lidí. Samozřejmě eh, byly eh, tady, musíme akceptovat chyby, ale tyto přehmaty nemůžeme akceptovat. Pan Tavares. Děkuji za slovo, vážený pane ministře, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. My jsme se hovořili o některých teroristických útocích, to znamená 11. září, Londýn, Madrid, nedávno, teda ten poslední, vy jste se o tom zmínil, Abuja. Já jsem doufala, že zmíníte i Osla Latoju, když to jsou samozřejmě jiné eh, teroristické akty, my jsme si to připomněli minulý týden na plenáci a ovšem většina z nás si myslí, že je to v podstatě jakýsi důsledek desetileté islamofobie a zároveň nesmírně agresivního uvažování eh, vůči těm zahraničním útočníkům. Samozřejmě, že máme určité otazníky v různých oblastech, ovšem tyto akty si musíme připomínat. Mám několik dotazů. Myslíte si, že není nelegální odposlouchávat telefonáty zahraničních občanů? Myslíte si, že ten zákon o soukromí by měl být rozšířen i na cizí občany? A myslíte si, že můžeme plnit ústavní ustanovení v takových zemích, jako je moje země, vůči zemím, nebo vydávat taková data vůči zemím, kde uplatňují trest smrti. Děkuji. Další dotaz. Na nedávné schůzce našeho výboru jsme hovořili o tom, že globální společnosti, které mají základny u nás mm, v, v EU nebo v Spojených státech, možná musí plnit různé povinnosti, pokud jde o informovanost, poskytování informací. Pokud by došlo k takovému konfliktu, co bude mít precedens? Budou to povinnosti na straně Spojených států nebo státu EU? A druhá věc, snad si pamatuju správně, že vaše federální zákony chrání soukromí vašich občanů, ovšem nechrání soukromí neamerických občanů, to znamená členských států EU například. Další věc, i když soukromí je chráněno na základě dohody mezi EU a USA o přenosu dat. Ovšem, toto nejsou vymahatelné dohody. To znamená, že v podstatě to nepředstavuje nějaký zákon. Děkujeme, pan Jakolíno. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Rád bych mezi námi přivítal pana Holdra. Já jsem se s ním sešel i ve Washingtonu, a když, hovoříme, když jsme hovořili o dohodě SWIFT. Ano, boj proti terorismu, přístup proti terorismu. Nedávno jsme zde například na půdě Evropského parlamentu hovořili o organizovaném zločinu a snažili se mít takovou jednotnou eh, právní pozici či stanovisko, které by nám umožnilo bojovat proti nadnárodním trestním činům, konfiskace, sledování finančních toků, um, posílení přeshraniční spolupráce, všechna tato témata jsme probírali. Co si myslíte, že by EU a USA mohly udělat společně, pokud bychom chtěli být eh, důraznější v boji proti organizovanému zločinu. Děkujeme. Pan Masip má jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane ministře, Když jsem byl v mládí, jsem potkal Roberta Kennedyho. Byl to opravdu takový vůči představitel americké politiky v té v tom období a já jsem nedávno se um, měl možnost setkat i s prezidentem Obamou a myslím si, že pokud budeme v tomto, v tomto jeho duchu a přístupu pokračovat, eh, v této naději, se kterou Obama přichází, tak to si myslím, že by nám mohlo pomoci řešit problém, protože to je právě to, eh, čemu věříme, pokud budeme bránit principy americké společnosti tak si myslím, že by se nám mohlo bojovat proti těmto nešvarům společně. Děkuji. Eh, bueno, hace pocos días hemos recordado a las víctimas de... Děkuji. Před několika dny, pane ministře, jsme si připomínali oběti teroristických útoků z USA z 11. září a proto jsme se také zde setkali, abychom bojovali za svobodu. Je velice důležité najít rovnováhu mezi svobodou a bezpečností, ale myslím si, že e, to jsou velice důležitá práva a jsou to, e, nebo to hlavní právo je právo na život, podle mého skromného názoru. A myslím si, že toto právo musíme vymáhat, musíme chránit práva životy našich občanů. Domnívám se, že jsou zde určité problémy. Je obtížné, eh, abyste vy, co by zástupce USA, našel zde v Evropě partnera, kterému v uvozovkách můžete zatelefonovat. Eh, možná je to určitou překážkou naší spolupráce. Pan předseda, nyní pan Bosolino, jedna minuta. Velice děkuji. Paní Borsolino, pardon. Chtěla bych nejprve poděkovat eh, ministrovi spravedlnosti, že nás navštívil, hovořil o terorismu, hovořil o organizovaném trestné zločině. Zatím ještě neřekl slovo mafie, ale mafie je také jeden druh organizované činnosti a zcela jistě dobře víte i v USA, co se mafii míní. Mám následující otázku. Před eh, zhruba 30 lety uh, byla spolupráce eh, s ministrem spravedlnosti, eh, byla určitá spolupráce také s italskými orgány spravedlnosti. Můžete nám říci, jak to vlastně vypadá v současné době, jak vypadá nyní ta spolupráce a co děláte proti boji s mafií, která je stále silnější? Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Nejprve bych se chtěl vyjádřit eh, k této diskusi. Chci říci, že ty diskuse, které jsou dnes, jsou trošku jiné, než nějaké jsem zvyklý z Ameriky, z USA. Myslím si, že vaše dotazy jsou velice úzce zaměřené a je to pro mě určitou výzvou na ně odpovídat. Eh, na některé dotazy odpovím já a na některé dotazy odpoví pan velvyslanec a další můj kolega. Eh, hovořili jste o záležitostech z roku 2006, které se týkaly určitého vydávání a také toho, že Eh, je zde, nebo zde je určitý rozdíl mezi vládou prezidenta Bushe a prezidenta Obamy. Za vlády prezidenta Obamy zde máme určité eh, rozdíly, jsou zde určité jiné techniky, snažíme se být velice otevření, snažíme se říci, že USA učinili určité chyby v minulosti a chceme eh, říci, že se i někdy chovali trošku jinak, než jak se domníváme, že by to tak mělo být. Nyní se snažíme také, eh, že tedy chystá se uzavření základny v Guantanámu, chystá se také přehodnocení některých vyšetřovacích technik, a domnívám se, že došlo k velkému rozdílu, že mezi vládou předchozích prezidentů eh, je nyní velký rozdíl a mnoho věcí nyní pokládáme za neakceptovatelné. Dále se byla otázka na teroristické útoky v Oslu a na to, zda to nesouvisí také s islamofobií. Myslím si, že nikdy nesmíme zapomínat při boji proti terorismu na to, že USA eh, se snaží eh, o to, aby um, američané, kteří um, jsou islamisté, aby vlastně byli zapojeni do toho boje proti terorismu, protože terorismus není něco, co je spojené s určitým náboženstvím, s určitou vírou. Islám je významné náboženství, a e, již během celé historie jsme svědky toho, že někdy tedy lidé zneužívají náboženství nebo náboženskou víru e, k určitým svým účelům a dost se to odchyluje od těch původních záměrů. Dále podle mých poznámek jste se také ptali na uh, zasílání údajů a trest smrti do zemí, kde je trest smrti. V minulosti, pokud docházelo k určitým předáváním eh, do zemí, kde je, kde existuje trest smrti, tak v minulosti jsme velice často a téměř obecně, téměř to bylo obecným pravidlem, že pokud tedy došlo k tomu, že ta osoba byla vydána do USA, tak jsme vlastně řekli, že ta osoba eh, nebude potrestána trestem smrti. Vyrespektovali jsme názory země, která vydala tuto osobu a chápeme, že zde existuje rozdíl mezi USA a mezi jinými zeměmi v ohledu, co se týče tohoto trestu. Dále zde byla otázka, která se týkala boje proti organizovanému zločinu. Vyhlásili jsme před několika týdny novou strategii, nový plán boje proti organizovanému zločinu. Já se svými kolegy z kabinetu jsme chtěli zdůraznit, že i když terorismus eh, si vyžaduje mnoho naší pozornosti, tak eh, nezapomeneme ani na to, že organizovaná trestná činnost je dalším fenoménem, který musíme potírat a je to takovou další prioritou pro USA. Velice rád jsem si vyslechl poznámku, která se zazněla o eh, atmosféře vlády prezidenta Obamy, také jste hovořil o prezidentu Kennedymu. Chci říci, že to byl také jeden z významných eh, politiků, které uznávám. Je to takový můj idol. Ve své pracovně mám několik jeho portrétů. A já doufám, že ministerstvo spravedlnosti vedeme takovým způsobem, na jaké on sám eh, by přistoupil, na, eh, s jakým by souhlasil. A já si myslím, že i prezident Obama také jedná takovým způsobem, jako eh, fungoval John Kennedy, což je další takový hrdina v mých očích. Dále zde byla otázka na to, jak najít dobrou rovnováhu mezi ochranou osobních eh, svobod a zároveň bezpečností. Já si myslím, že je zde určité napětí mezi hodnotami, které sdílíme a mezi tím, jak chceme chránit naše občany. Mezi vůbec ten pojem bezpečnost je otázkou. Jsou zde na jedné straně chceme chránit své občany, na druhé straně chceme vyznávat určité hodnoty, ale já si myslím, že možná někdo to napětí mezi těmito dvěma póly přeceňuje, protože eh, tato vláda a tento prezident ani stávající ministr spravedlnosti USA se nedomnívá, že je zde protiklad. Myslíme si, že je eh, že je možné zabezpečit obojí, že zároveň zabezpečit bezpečí našich občanů a zároveň respektovat jejich svobody. Dále zde byla otázka na provádění dohod, které se týkají jmené evidence cestujících a o to poprosím svého kolegu pana velvyslance. Velice děkuji za slovo. Chtěl bych se pouze stručně vyjádřit k otázce pana Fosse, který se ptal eh, na jmenou evidenci cestujících. Myslím si, že pan ministr již před eh, chvílí hovořil o tom, že náš hlavní vyjednavatel eh, z ministerstva pro vnitřní věci navštíví parlament příští týden, bude hovořit o mnoha těchto otázkách. Myslím si, že jsme již učinili mnoho práce, vyjednávání probíhají již po dlouhou dobu a chci říci, že ta jednání stále ještě probíhají. Ještě jsme se nedostali do fáze provádění v praxi, ale myslím si, že vy i vaši kolegové, kteří se věnujete této práci již po dlouhou dobu, myslím si, že mnohí, mnozí z vás jste třeba již navštívili Washington, navštívili jste naše centrum, které se věnuje právě eh, jméne evidenci cestujících. Takže bych vám chtěl zatím poděkovat za tu práci, ale ještě nám zbývá mnoho práce. A nyní ještě dám slovo svému kolegovi, aby se ještě eh, vyjádřil o zákonu, který se týká ochraně osobních údajů. Velice děkuji za slovo. Chtěl bych také poděkovat za příležitost vystoupit zde. Co se týká vyjednávání té nové zastřešující debaty o ochraně osobních údajů, tak chci říci, že zde dnes zaznělo mnoho otázek, o kterých bych chtěl nyní stručně pohovořit. Za prvé, co se týče zákona na ochranu soukromí. Uvědomili jsme si, že ten zákon možná na první pohled vzbuzuje určité obavy nebo otázky, ale já, vám já chci zdůraznit, že v praxi nedochází k žádné diskriminaci mezi americkými občany a mezi občany Evropské unie, co se týče ochrany nebo vymáhání eh, ochrany osobních údajů. Jde o to, že co se týče tedy toho zákona, v této, eh, v této fázi nebo v této souvislosti nedochází k žádné diskriminaci američanů, kteří, eh, pardon, občanů mimo USA. Na druhou stranu, eh, co se týče záznamů a údajů, existují určité výjimky ale nedochází k žádné diskriminaci. Stejně můžu odpovědět i na otázky, které se týkají tzv. cloud computingu nebo k přístupu informacím. Chci říci, že USA a přístup každého členského státu Evropské unie je stejný, je shodný. Také jsme hovořili o zákonu Patriot Act, ale v praxi je to tak, že země Evropské unie se také domnívají, že mají právo schromažďovat určité údaje a uchovávat je. A mnoho členských zemí se eh, však naopak vlastně se chovají nebo zacházejí ještě dále. Například se domnívají, že pokud poskytovatelé Eh, internetových eh, služeb, působí v jejich eh, jurisdikci. Tak jsou zde vlastně určité ehm, pravomoci, které se neliší mezi USA a mezi EU. A pak jsou zde ještě určité otázky, o kterých hovořil už pan ministr. Občané USA, kteří přijíždějí do zemí EU, jsou mnohem častěji podrobováni různým eh, kontrolám. Ale chtěla bych ještě zdůraznit, že ani USA, že nejsme dokonalí a chceme říci, že každý ten systém, jak americký, tak evropský, chrání jiným způsobem a právě proto musíme také vyjednat určitou zastřešující dohodu. Děkuji a nyní ještě, pane ministře, poslední slovo ještě jedna poslední věc, to se týká také kompenzace a nápravy v oblasti při obětech. My jsme se tímto zabývali a vždy vždy si také uvědomujeme, že lidé jsou zodpovědní za trestné činy, které spáchali, ale méně jsme se zabývali obětmi trestných činů. A v současné době máme, tedy vznikají systémy, které se zabývají kompenzací obětí. Nejenom se jedná o finanční kompenzaci obětí například teroristických činů, ale e, ty tyto oběti mají ještě další možnosti. My se snažíme také spolupracovat dále s lidmi a zabývat se jimi. To jsou například také oběti 11. září a to jsou lidé, kteří mají určité zdravotní dopady a Spojené s státy si dobře uvědomují, že jestliže chceme správně vykonávat právo, pak nemůžeme se zabývat pouze pachateli trestných činů a teroristických činů, ale musíme se také zabývat lidmi, kteří jsou obětmi právě těchto činů a této trestní činnosti. Děkuji vám, děkujeme vám, pane ministře, za vaše slova. Děkujeme se také poděkovat za vaši prezentaci. Je jasné, o co nám tady jde. My si všichni uvědomujeme, že naše právní systémy jsou rozdílné. My jsme toto již několikrát probírali, ale tak je také zřejmé, že my rozhodně hodláme bojovat proti terorismu a také proti organizovanému zločinu. A my musíme také vytvořit rovnováhu mezi pachateli a obětmi. A také mezi obětmi teroristických činů, ať je to ve Spojených státech, ve Španělsku či v Norsku. My také hodláme překonat naše rozdíly v právních systémech, tak abychom dospěli ke společným cílům. My vám děkujeme za vyjádření dobré vůle a za vaši rozhodnost. A na závěr chci říci, že se budeme snažit také dohonit naši práci, kterou jsme promeškali včera, příštím týdnu ve Štrasburku a budeme se také zabývat transatlantickým dialogem a budeme bude se konat schůzka 27. září v Bruselu a budeme se zabývat společnými vyšetřovacími týmy a také bankovními informacemi. Děkuji vám všem, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. Děkujeme vám srdečně.